bychom eh, jít cestou k černé budoucnosti, měli bychom jít cestou k zářné budoucnosti. Děkuji. A tím je debata eh, ukončena a 12 eh, hodin budeme hlasovat a teď se dostáváme k dalšímu eh, bodu na dnešním pořadu jednání. Jedná se o otázku eh, pro k ústnímu zodpovězení z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin k šestému fóru o vodě. Nyní dostane slovo Richard Zebr na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament eh, tady přijímá usnesení Eh, pro eh, šesté fórum o vodě, které se koná tento týden v Marseille. Bohužel mnoho kolegů se nemůže účastnit, protože máme eh, týden plenárního zasedání. Přesto bych chtěl připomenout, že se jedná o šesté světové fórum o vodě a chtěl bych připomenout, že hm, tady máme z roku 2010 usnesení OSN, které se zabývá právem člověka na vodu a sanitární opatření opatření. Myslím si, že to by mělo být východisko našich úvah a celého usnesení. Ovšem úvodem bych připomněl několik čísel, protože Země je označována jako modrá planeta, většina vody je samozřejmě slaná, 1,4 eh, eh, eh, miliard kubíků slané vody a pouze 2,5 z toho je použitelná sladká voda. Většinou je to podzemní voda a pro skutečnou lidskou spotřebu disponujeme eh, pouze jedním procentem, tedy 200 eh, tisíc eh, kilometrů krychlových. A když se podíváme na to, že celosvětová spotřeba vody stoupá dvakrát tak rychle, jako roste obyvatel, počet obyvatelstva, tak to v nás samozřejmě musí eh, vyvolávat určité úvahy a musíme se zamýšlet nad tím, jak potřebu pokryjeme. 70 z toho se v současnosti používá pro zavlažovací eh, zemědělství, 22 spotřebují eh, v průmyslu a 8 v domácnostech. Zároveň eh, zjišťujeme, že dochází k velké urbanizaci, především rozvíjejícím se světě a prognózy hovoří o tom, že v rozvíjejícím se světě do roku 2050 dojde k 50% nárůstu spotřeby vody. A Eh, když si připomeneme čísla, tedy ta, že v roce 2050 budeme mít asi 9,3 miliard obyvatel eh, na světě a budeme potřebovat 70 více potravy pro toto obyvatelstvo, tak si jistě představíme, jak bude eh, problém dostatku vody důležitý. Přesto jsou tady také pozitivní signály. Eh, jako první eh, rozvojový cíl tisíciletí eh, jsme dosáhli přístup k čisté vodě. Dokonce jsme to dosáhli více než jsme chtěli, možná dosáhneme až 92%, ovšem v oblasti sanitárních opatření ještě nejsme tak daleko. Přesto je jasně vidět, že pokud se chceme posunout vpřed a dosáhnout úspěchů při řešení této výzvy, musíme eh, rozvíjet hospodářství, protože tento úspěch byl dosažen díky přístupu čínského obyvatelstva k čisté vodě. Ovšem bohužel eh, v Africe, mm, především v Africe, je příliš málo pozitivních vývojů. Velmi pozitivní je také eh, hlavní moto tohoto fóra, tedy čas pro hledání řešení. Přijali jsme celou řadu usnesení a teď jde o to, abychom tato usnesení uváděla do praxe a Světové fórum o vodě v tuto chvíli vypracovává 12 klíčových priorit se třemi strategickými cíly. Eh, jednak zajistit blahobyt eh, člověka, eh, zachovat, za druhé zachovat modrou planetu a za třetí přispět k hospodářskému rozvoji. Co bychom tedy měli udělat pro dosažení těchto cílů? My jsme se v našem usnesení nad tím zamýšleli. Především je potřeba, abychom vylepšili situaci údajů, protože my vlastně nemáme přístup dostat, k dostatečným údajům o vodě, jaké máme přítoky, odtoky, kolik je spotřebitelů, jak velká, velké je znečištění. Takže tato situace musí být zlepšena, abychom mohli vytvořit efektivní politiku. Za druhé je potřeba jednat v oblasti povodí. To je centrální aspekt také rámcové směrnice o, vody, o vodě, ale tento koncept musí být šířen eh, i na světové úrovni. Je k tomu i usnesení a je velmi důležité, aby přeshraničně spolu jednotlivé země spolupracovaly. Víme, že v mnoha oblastech voda také vyvolává konflikty, ale myslím si, že je to zároveň velká příležitost, protože si vynutí spolupráci a tím pádem je tady prostor pro politiku, která bude udržovat mír. Klíčové je také rozhodnutí o tom, že je třeba ve všech eh, klíčových rozhodnutích zahrnout do toho také aspekty vody. Týká se to průmyslu, průmyslové produkci a produkce a nesmíme zapomínat na to, že voda má velmi silnou regionální komponentu. V některých oblastech je velmi nedostatečná, v jiných eh, je v dostatku a eh, myslím si, že tady musíme být také solidární. Děkuji, paní komisařka. Můj kolega Janus Potočník tu bohužel dnes nemůže mít, takže mě, být, takže mě požádal, abych ho nahradila. A já tak s radostí učiním. Sama jsem se mohla účastnit eh, části zasedání Fora provodu v Marseille. Stejně jako někteří, některé moje kolegyně, například paní Georgieva. Eh, jsem ráda, že vznikla ministerská deklarace spolu se zástupci státu a komisí. Evropská unie rozvíjí již několik desetiletí ucelenou vodohospodářskou politiku v rámci poli, rámcové směrnice o, o vodě se snažíme dosáhnout statutu všech evropských vod do roku 2015 na základě eh, integrované zprávy povodí a eh, tím se snažíme dát dohromady a zajistit spolupráci eh, všech zúčastněných subjektů je napříč hranicemi. Evropská unie bude nadále podporovat tento přístup eh, v globálním měřítku, ale navzdory těchto, těmto um, úspěchům stále čelíme mnoha výzvám vzhledem k některým starým a nově vznikajícím výzvám týkajících se jak kvality, tak kvantity vody musíme samozřejmě brát vážně také zranitelnosti související, rizika související s klimatickými změnami. Komise představila na fóru webovou platformu Evropa Evropskou platformu pro přizpůsobování se klimatu, což je skvělé řešení, které se zaměřuje i na vodní otázky, jako jsou povodně a sucha. Na globální úrovni Evropská unie udělá vše, co bude v jejich silách prostřednictvím naší spolupráce, abychom podpořili integrovanou zprávu eh, povodí v zájmu eh, plnění mileniových cílů a multiúrovňové zprávy. Dále tady máme eh, blueprint na rok 2012, který eh, se je součástí eh, naší reakce na tyto výzvy. Tento plán by měl doporučit kroky v sedmi specifických oblastech, to znamená využití půdy, ekonomické podněty, to, jak by voda měla zobrazit skutečné využití vody, dále účinné využívání vody, abychom měli nástroje na eh, stanovování indikativních cílů, včetně sektorových úrovní, dále inovace, kde bychom měli partnerství se všemi subjekty a soukromým sektorem. Budeme se zabývat také snahami na zlepšení zprávy, včetně analýzy administrativních uspořádání a snahy omezení administrativní zátěže. Dále znalostní základna. Budeme usilovat o zlepšení statistik, statistik o tlacích na vodní zdroje, zlepšení informačních systémů a také vytvoření cestovní mapy pro výzkum o vodě. A konečně posílíme také závazek Evropské unie ohledně dosažení mileniových cílů pro vodu a e, sanitaci při zohlednění eh, výsledků konference Rio plus 20. Implementace eh, té eh, rámcové směrnice v, a tohoto rámce v dalších zemích bude rovněž vést ke konkrétním krokům na rozšíření této iniciativy. Ministerské prohlášení doplňuje sdělení komise ohledně vývojové agendy pro změnu tím, že se snažíme zdůraznit ty nejdůležitější klíčové otázky evropské politiky v této oblasti. Děkuji vám. A nyní vyslechneme um, jednotlivé zástupce skupin za EPP Sofia Kony. Děkuji vám, paní komisařko drazí kolegové, přístup k vodě je něco, co považuji a co považujeme za naprosto zásadní. Proto jsem byla obzvláště spokojena, že jsem se mohla připojit k panu Zebrovi při přípravě tohoto usnesení o výzvách u příležitosti pořádání eh, Mezinárodního fóra, 6. světového fóra o vodě. A já jsem sama z regionu, Eh, nebo vrátila jsem se právě z návštěvy v regionu eh, v Purkině Faso, eh, kde není ani pitná voda, ani elektřina, je tam pouze netekoucí voda, jsou tam velké problémy, kterým čelí populace a děti jsou nemocné. A proto jsem ráda, že se tu dozvídám, že hlavním cílem tisíciletí OSN je cíl, který bude moci být dosažen ještě před eh, rokem 2015, že se sní, podařilo snížit od roku 1990 eh, na polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k čisté vodě. Ale důležité je také nadále vyzývat k dalším krokům. Neměli bychom nikdy usnout na Vavřínech a měli bychom Eh, v tom pokračovat dál. Takže já jsem ráda, že vzniklo toto usnesení a chci z něj vyzdvihnout několik myšlenek. Musíme se vynasnažit, abychom dosáhli všechny, splnění všech cílů tisíciletí, eh, zejména pokud jde cíle o ozdravění. Dále to, že bychom měli mít hydrografickou zprávu eh, povodí, kdybychom měli řešit znečištění už od zdroje a Eh, dále bychom eh, měli eh, zlepšovat přístup k vodě na všech úrovních. Já jsem o tom teď hovořila na příkladu Burkině Faso, ale jsou i další příklady. Děkuji. A nyní za socialisty a demokraty paní Dečena Octavia Serbu. Děkuji, pane předsedo. Návrh usnesení Evropského parlamentu předkládá jasné sdělení Světovému fóru o vodě. Voda je stroj, který bychom měli sdílet, nemělo by s ní být obchodováno jako se zbožím. Přístup k pitné vodě a také k sanitární vodě je eh, právem člověka. To je hlavní politické poselství, které bych si přála, aby Evropská unie prezentovala v Marseille. Eh, hovoří se ovšem o dalších důležitých prvcích, eh, které jsou velmi důležité, například používání vody v zemědělství. 70 vody, kterou eh, používáme, se používáme právě v oblasti zemědělství. V některých zemích toto procento dokonce představuje 80 anebo 90 Přístup k vodě může být zajištěn pouze s pomocí většího propojení technologií tak, abychom měli více potravin s menší spotřebou vodou. Například jsou tady důležité efektivní systémy zavlažování. Než dosáhneme tohoto cíle, je potřeba, abychom eh, posílili používání těchto technologií. Musíme podpořit evropské zemědělce, eh, které tyto technologie používají a měli bychom se snažit odstranit překážky, které eh, brání v používání těchto technologií zemědělcům z třetích zemí. Ačkoliv 70 vody je používáno v zemědělství, tak tak 30% je vyplýtváno, pokud jde o potraviny. To znamená, že vlastně v každém eh, článku řetězce, potravinové řetězce, od výroby až po spotřebitele, plýtváme vodou. A eh, Čerpání vody je také důležitým problémem, souvisí s tím celá řada dalších věcí. Například eh, tady máme také biodiverzitu a klimatické změny a tady k tomu všemu potřebujeme mezinárodní fórum, které bude tyto globální problémy řešit. Doufám, že ti, kdo budou vyjednávat za Evropskou unii, eh, přenesou toto, přenesou toto sdělení eh, také na tomto fóru a také potom v Riu v, v rámci zasedání OSN. Nyní za liberály a demokraty pan Gerbrandy dvě minuty. Děkuji, eh, pane předsedo. Když hovoříme o vodě a o velkém mezinárodním zájmu na ní, tak eh, často eh, používáme známý citát jednoho ředitele Světové banky z 90. let, který zní, pokud by se války tohoto světa bojovaly o, ropu, tak příští století se bude bojovat o vodu. To je velice hrozivá předpověď. Budeme se být kvůli nedostateč, nedostatku vody. Ovšem ten citát eh, pokračuje následovně. Pokud eh, nezměníme svůj přístup k hospodaření s tímto ceným a životně důležitým eh, zdrojem, protože na rozdíl od ropy, ono se jedná o, o obnovitelný zdroj a můžeme jí mít kolik chceme. Eh, když s ní budeme dobře hospodařit. A o to jde v Marseji a také v EU eh, plus 20 eh, v červnu. Tento týden vyšla zpráva OSN a i tato zpráva je alarmující, ale nikoli defetistická. Jsou tam různé kritické prvky, zejména vyčerpávání podzemní vody v Kalifornii, v Číně, na Středním východě i jinde ve světě a tomu musíme věnovat velkou pozornost zejména pokud jde o tamní zemědělství. Ovšem eh, spolupráce je věc, na které záleží eh, nejvíce. Eh, včera uzavřelo dámské předsednictví dohodu s Čínou o vývozu většího objemu technologií do Číny v nadcházející v desetiletí. Čína bude investovat 500 miliard eur v nadcházejícím desetiletí do vodohospodářství. Takže eh, vidíte, eh, že ono eh, se nejedná jenom o ohrožení, ale i o velkou hospodářskou příležitost. Na 20. bavme se v Riu o mnohem lepším hospodaření s vořou a jistě k něčemu dojdeme. A nyní jménem zelených Michel Rivazi minutu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve jednu věc. Máme tady toto usnesení o vodě. To je pozitivní, ukazuje to dobré úmysly Evropského parlamentu, ale chtěla bych poukázat na některé problémy Eh, pokud jde o nakládání s vodou v Marseji, eh, se bude konat fórum o vodě. Víme ovšem, že je tady eh, konflikt zájmů pana Luise Fošona, který předsedá tomuto fóru, ale zároveň předsedá nebo je v představenstvu vodárenské společnosti. Takže se to stává spíše jakýmsi komerčním setkáním. A pokud jde o nakládání s vodou, tak je důležité, Eh, aby ehm, tedy to bylo eh, nahlíženo i z hlediska jiných zájmů. Toto fórum tvrdí, že soukromé investice mohou zajistit právo na vodu a tím pádem se diskuze směřuje k privatizaci eh, vodních zdrojů. To je důležitá diskuze jak v Evropské unii, tak v rámci zemí AKT. Druhý problém je voda a zdraví. 88 chorob ve světě souvisí s špatnou hygienou, s nedostatečnými sanitárními opatřeními a s konzumací nedobré vody. Když si to uvědomíme, tak je potřeba mít dobrá zařízení eh, na eh, čištění vody, protože 70 eh, použité vody se do přírody dostává zpět nevyčištěno. Nemusí, nemůžeme nahradit

Eh, um Děkuji vám. Takže příklad. V Portugalsku prostřednictvím evropských fondů a veřejných fondů jsme byli schopni zaručit 98% eh, eh, pokrytí za dodávkami vody a sanitace ale teď se voda privatizuje. To dávám jako příklad toho, co se děje, co se dělá špatně. V Portugalsku i jinde, v Evropě a ve světě. Zacházíme s vodou, jako by to byla běžná komodita. Jenže není. Je to veřejný statek, je to statek, který je vzácný, neměl by se z něj stát spekulativní produkt. Všichni by měli mít přístup k vodě. Neměli bychom vodou mrhat, neměli bychom ji znečišťovat. Právo na vodu je základní lidské právo. A snažit se na tom rýžovat je asi tak nesmyslné jako snaha prodávat čistý vzduch v, plas, v plastových pytlících. Děkuji vám, paní Mateas. A nyní pan Paška. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, voda má pro naši planetu a její obyvatele obrovský význam. Je nezbytnou podmínkou pro fungování živých organismů. Potřebujeme ji v domácnostech, továrnách, i v zemědělství. A dostatek vody určuje, kde můžeme žít a produkovat potraviny. Jsou to asi dvě třetiny lidského těla a bez e, vody nevydržíme víc než 12 dní. Leonardo da Vinci, genius, který předstihl svou dobu o několik generací, se vyjádřilo vodě takto. Voda má moc a je mízou života na zemi, ale množství vody není neomezené. Naše požadavky na její potřebu stále rostou. A když eh, ne, vzhledem k tomu, že nevzniká více vody, ale koluje stále tatáž. Musíme se naučit s ní zacházet racionálněji a chránit její čistotu a jakost. Proto i legislativní tlak na přísnější ochranu vodních zdrojů a zabezpečení potřebného přístupu k vodě pro všechny a na přísnou regulaci účinného nakládání s vodou v produkčních sektorech je důležitým opatřením na omezení plítvání s touto životodárnou tekutinou. Děkuji. Děkuji Následuje kolega Štádler, jedna minuta. Pane předsedo, na dosavadním jednání eh, celosvětového eh, fora pro vodu se vždy usilovalo o úsporné nakládání s vodou a to musíme podpořit. A já jsem vděčný kolegovi Seberovi, že v této souvislosti eh, zmínil směrnici z 23. října 2000, rámcovou směrnici o vodě, která má upravit nakládání s vodou ve v povodích. Mají být také změněny poplatky za vodu, tak aby poplatky za pitnou vodu a odpad odpadní vodu vždy eh, stimulovali úsporné nakládání s vodou, měli by ho odměňovat. A nyní jedna prozba. Je několik zemí, které už 12 let provádí e, tuto směrnici nedostatečně. E, do roku 2009 měli čas na to, aby směrnici provedli. Nestalo se to a už po tři roky některé země tady tuto věc zanedbávají, mimo jiné také Rakousko. A já bych si přál, pokud chceme být důvěryhodní na fórum o vodě, tak je potřeba, aby komise si došlápla na to, aby se eh, tato směrnice opravdu dodržovala. Ačkoliv samozřejmě u každého usnesení se dají na, najít určité nedostatky, ale myslím si, že to usnesení je správné a myslím si, že je to správné poselství pro šesté fórum o vodě, takže budu souhlasit eh, s tímto usnesením. Děkuji. Nyní eh, další řečníci za, na minutu a půl kolega Sonik. Děkuji, paní předsedající. Málo kdo... Děkuji vám, pane předsedo. Si myslím, že málo lidí si uvědomuje, že 40% lidstva stále přístup k pitné vodě nemá. Miliardy lidí pijí vodu, která je nevodná, nezdravá, znečištěná. Voda je potřeba k zabezpečení potravin, k zemědělství, takže proto ji musíme šetřit. A tohle je, jeden z kroků, je to také jeden z kroků v boji proti chudobě. Nezapomínejme na to, že přístup k čisté vodě je základním lidským právem, který byl také eh, takto uznán v příslušných prohlášeních a dokumentech. A snadný, eh, doba snadného přístupu k vodě pominula. Proto musíme tuto deklaraci podpořit a musíme se postavit všem výzvám, které vyplývají z demografických výzev rostoucí lidské populace. Měli bychom si uvědomit všechny tyto pro- problémy, měli bychom o nich hovořit, tak aby si to veřejnost uvědomila, aby na to byla citlivá. Musíme mít podporu všech lidí po celém světě, protože jedině s takovou podporou můžeme dosáhnout hmatatelných výsledků. Děkuji, kolega na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, u příležitosti tohoto usnesení bych chtěl zmínit dvě témata. Jednak, oč zde jde, oč jde, když hovoříme o nakládání s vodou v Evropě i ve světě. A potom eh, jak má jednat Evropská komise, tak abychom odvrátili obavy, které souvisí se zemědělstvím v Evropské unii. Voda je důležitým tématem 21. Eh, století. Eh, když vyřešíme tuto otázku, tak budeme mít mír v Evropě i ve světě. Víme, oč tady jde, víme, na co narážíme eh, při nakládání s vodou. Jde o potravinovou bezpečnost. U příležitosti tohoto fóra, jak připomněl kolega Rivas, jak připomněla kolegyně Rivasi, Eh, je to příliš komerční. Eh, příliš komerční diskuze se eh, objevily v Marseille a já kladu otázku, proč tady není koherence mezi nakládáním s vodou, vodními zdroji a společnou zemědělskou politikou. Protože nic v reformě společné zemědělské politiky není zaměřeno na úsporné nakládání s vodou, tak jak říkala kolegyně Sarbu, takže na to bychom měli nalézt odpověď. Děkuji. A kolega Görens, jedna minuta. Děkuji vám. Význam tohoto tématu a jeho vztah k rozvoji by si eh, zasloužili také účast výboru pro eh, rozvoj, protože eh, voda je buď příliš vzácná, nebo příliš znečištěná, nebo obojí dohromady. Musíme vnímat vodu jako strategickou prioritu ve všech politických krocích Evropské unie ve vztahu k třetím zemím, k rozvojovým zemím. Je to eh, skutečně veřejný statek a nemůžeme k němu přistupovat jako k pouhému zboží. Proto by bylo eh, dobré mít jasné eh, kroky, které tento princip zajistí. Myslím, že přístup a kroky ehm, podnikatelů nejsou vždy dostatečné. Všechno, co eh, vychází ze, ze soukromého sektoru, může být na úkor eh, tohoto principu univerzálního přístupu. Děkuji. Na jednu minutu kolega Ferrera. Dobrý den, prezident. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, v eh, červenci roku 2010 po dlouhé bitvě generální schromáždění, valné schromáždění OSN přijalo rezoluci o právu na vodu a v hygienu i jako lidské právo Rezoluce vyzývá všechny členské státy a mezinárodní organizace, aby eh, zvýšily eh, své snahy při eh, zajišťování čisté vody pro všechny lidi a od té doby se nic neděje. Některé země, včetně některých členských států, se teď pokoušejí vetovat tento text, i když prošel přes jejich závěrečné zdržení se. Někteří by raději chtěli dílčí eh, přístup k vodě, protože dobře vědí, eh, že můžou dosáhnout eh, tučných zisků z privatizace vody. Efektivní vodohospodářství je v nesouladu s chamtivostí velkých nadnárodních společností, takže musí voda zůstat mm, veřejným statkem. Děkuji a teď kolegyně Gutierrez Cortines. Děkuji. Tento problém se týká i eh, v mě, leží mi to na srdci. Pro řadu lidí eh, voda není obnovitelným zdrojem energie. Někde ano, někdy ne. Vodonosné vrstvy nejsou eh, od obnovitelné, ale voda padá zpátky na zem, ale ne na stejné místo, odkud jste ji vzali. Takže v, v středozemním moři možná dostáváme vodu z Rakouska, ale uh, a proto je třeba zaměřit se na nové eh, dohody. Představa, že eh, nějakou eh, řeku by měla mít podřízená pod sebe jedna vodohospodářská zpráva, je docela přijatelná. Podívejte se na Turecko. To je také zajímavý případ. Ovšem, my jsme velice slabí na kontrolu vodonosných vrstev. A e, na to existuje bohužel málo technologií. Často e, je voda ve skrtých vrstvách a e, my musíme odhalit, protože na to je k dispozici technika. Vztah mezi zemědělstvím a vodohospodářstvím je třeba přehodnotit. Nejde o to, že máte některé produkty, které spotřebují více, některé méně voda prostě musí mít určitou cenu, ale podívejte se na kukuřici. Ta eh, spotřebává hodně vody a to je třeba, aby se eh, eh, odráželo v zemědělských cenách. Děkuji. A nyní kolegyně Estrala na minutu. Je velice podstatné, abychom projednávali kvalitu i množství vody a dopad klimatických změn na vodu. Vidíme, eh, jak se to promítá eh, v, kvůli eh, současným klimatickým změnám. Naše země nyní trpí suchem a částečně extrémním suchem. Sucha a povodně zabíjejí více lidí než jiné přírodní katastrofy. A takzvaná vodní krize, pokud jde o kvalitu i kvantitu vody, je důsledkem excesivního využívání a zneužívání vody. Není to dano jenom přírodními důvody. Eh, je to problém eh, vodohospodářství. OSN eh, tvrdí, že je třeba vytvořit eticky, morálně správné vodohospodářské systémy. A voda v Evropě, vodou v Evropě se plítvá kvůli naší neefektivitě. Voda je veřejný statek, který je vzácný a všichni by měli mít přístup k vodě za spravedlivé ceny. Voda není produkt, se kterým by se mělo spekulovat. Děkuji paní Estrole a nyní paní kolegyně Veržia. Děkuji vám, pane předsedo. Šesté fórum o vodě probíhá. Hlavní aktéři na trhu vody jsou tam. Není to jenom platform, platforma dialogu, ale je tu zásadní alternativní otázka práva na vodu. Stejně jako slunce a vzduch je to něco, co je nezbytné k životu. Nepatří nikomu. Voda eh, nemůže být přivlastněna někým, nemůže být zdrojem zisku. A teď, co je v sázce, je právě zpráva tohoto zdroje. Ovšem, nyní se dějí dramatické věci, voda je dražší a dražší, ani se její kvalita zlepšuje. A my si musíme klást otázku ohledně zodpovědností Evropské unie. Je čas reagovat, zaujmout globální přístup a já jsem ráda, že ve Francii se řada ehm, municipalit snaží znovu zhostit práva spravovat vodu. Ano a nyní Catch the Eye a Nikulescu. Mulțumesc, domnule președinte. Populația mondială... Děkuji, pane předsedo. Počet obyvatel na Zemi už překročil 7 miliard a potřeba potravin do roku 2050 stoupne o 70 což znamená růst vody v zemědělském sektoru bude 19% a ten už v tuto chvíli představuje 70% z celkové spotřeby vody. Usnesení velmi správně hovoří o tom, že díky technologickému pokroku bychom mohli zefektivnit eh, používání vody. Klade se zde důraz na eh, různá technologická opatření na vybavení. A já bych chtěl zdůraznit pozitivní kroky, které bychom mohli eh, přijmout, pokud jde o uh, Eh, používání například geneticky upravených rostlin, protože ty by snížily nižší náklady a byla by tady možnost pro zemědělce, aby šetřili vodu a chránili tak životní prostředí. Děkuji. Děkuji kolegyně Nikolesku a slovo má kolegyně Šmolková. Děkuji pěkně za slovo. Děkuji pěkně. Přístup k pitné vodě v mnohých zemích eh, světa je velkým problémem a na druhé straně my, kteří máme vody zatím dostatek, ji využíváme neracionálně, znehodnocujeme ji a plítváme ji. Špatné hospodaření s vodou ve všech souvislostech přispívá značnou měrou také, na, eh, také ehm, do klimatických změn. Eh, buď tady máme průmyslovou výrobu, a pokud si ji chceme zachovat, tak musíme eh, najít takový způsob, abychom zachytili každou kapku tam, kde spadne. Ehm, Zutněná půda a lesní cesty, kterých je stále více, působí katastrofy v údolích, kde eh, strážky způsobí velké škody na majetku i na životech lidí. Proto jsem přesvědčena, že do budoucí koncepce komise je potřeba zahrnout také technická opatření na to, aby rekultivací zhutněné půdy voda dešová voda zůstala tam, kde spadla, aby postupně pronikala do půdy ke kořenům rostlin a přirozeně naplňovala pramene, prameny potoků, řek a studní. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Šmolkové a slovo má kolegyně Miranda. Obrigada, presidente. Děkuji, eh, pane předsedo. Já pocházím ze země tisíc řek a náš národní eh, básník Rozolie Pastro ve své nejslavnější básni, eh, básní o eh, řekách a potocích, jak jsou velice důležité a přesto se voda v Galicii privatizuje v posledních letech a velké vodospodářské infrastruktury se teď nyní budují, které nejsou nutné a spotřebitelé musí teď hodně platit a eh, ani voda z přehra teď není za spravedlivé ceny. Potřebujeme změnit eh, paradigma, eh, potřebujeme se posunout k trvale udržitelnému rozvoji. Voda mm, mm, je lidským právem, není to jenom faktor v lidské výrobě. Je to veřejný statek, poskytuje Eh, život a eh, nový model musí se zaměřit na úspory eh, vody a zajištění kvality, o péči o řeky a říční břehy. Děkuji kolegyně Miranda a denní povědně Sinclair. Děkuji, pane předsedo. Já vítám mezinárodní dialog na eh, konferenci tento týden v Marseji. Je nutné, aby eh, všichni eh, od místní přes státní na no, mezinárodní úroveň trvali na dostupnosti vody. Voda je společný statek a je to lidským právem, ano. A neměla by být používána pro excesivní profit. To, co navrhuje Louis Bolšon, je proto tedy vysoce znepokojivé. Členské státy musí pomáhat zemědělcům eh, eh, uchovat si vodu na eh, statku. Národní unie zemědělců v Británii varuje, že to nelze zabezpečit velice rychle. V době reformy společné zemědělské politiky se o tomto vůbec nezmiňujeme. Tady v Evropská unie možná hovoří jinak, než něco dělá. Děkuji kolegyni Sinclair a teď paní kolegyni Jordan je usodno Děkuji. Život lidí eh, závisí na vodě. Bez vody nejsme schopni eh, fungovat ani několik dní a pokud jde o zásobu vody, tak eh, ale my nevěnujeme dostatečnou pozornost tomuto aspektu v Evropě Většina eh, lidí nečelí tomuto problému, nicméně eh, jsou eh, tady země třetího světa s chudou populací, které mu čelí. A dokonce i pokročilé společnosti vzhledem k růstu populace a odlesňování a také neudržitelnému růstu mm, budou stále více muset čelit tomuto problému. Nejde o přehlížení globálních změn. Naše země, Slovinsko, je eh, jednou eh, ze zemí, která má spíš šťastnější situaci. Nicméně i u nás byla sucha a to už situaci ovlivňují. Podporuji to, co říkal Richard Zebr, náš zpravodaj, a sice, že se na tento problém budeme muset více eh, zaměřovat. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Klás. Eh, rostoucí eh, násilné eh, konflikty o vodu ukazují, že situace je vážná. Bez vody není život. I teď 900 milionů lidí nemá přístup k čisté vodě a 2,6 miliardy lidí nemá dostatečné hygienické zařízení k dispozici. Přístup k čisté vodě je základní právo a tady je třeba spolupracovali všichni. Základním tří eh, principem eh, vodohospodářství eh, je, že znečišťovatel platí a technologický transfer, pokud jde o přípravu a uskladnění vody, musíme podporovat. 90% odpadů se po celém světě nečistí. Ovšem odpadní vody je třeba vnímat jako zdroje surovin, například fosfáty lze znovu získávat z odpadní odpadních vod. Eh, čistá eh, voda a hygienické podmínky jsou eh, velice důležité a Světová konference v marci musí posunout svět vpřed. Děkuji. Děkuji kolegyni Klas a na závěr diskuse dávám slovo komisařce Hedegor. Tři důležité body. Byl tu odkaz na žádost privatizaci vody. Komise nic takového nepodporuje. Evropské vodní právo je neutrální, pokud jde o právní režim poskytování těchto služeb a e, tato volba je ponechána na členských státech. Pan Stadler hovořil o, o problémech při implementaci rámcové směrnice o vodě, to je relevantní záležitost. Nedávně, nedávno také hlavy států systematicky hovořili o potřebě daleko lépe implementovat a až budeme mít eh, tu blueprint, o které jsem hovořila na začátku, budeme se muset zabývat také tím, jak zlepšit implementaci environmentální legislativy v Evropě. A konečně k panu Barňo, který řekl, že, což všichni víme, že voda bude stát rostoucím problémem, ale neřeší se to v rámci zemědělské politiky. Ono to bude nepřímo v pilíři 2 ale pan Barňos tady eh, poukazuje na důležitou věc, doufám, že se to pro, probere s relevantními komisaři. A já vás ujišťuji o tom, že tuto zprávu dáme eh, panu Potočníkovi a eh, spolu se všemi dalšími body, které tu dnes zazněly. Děkuji. Pane, paní komisař Heregard. Takže tím jsme se dostali k závěru této diskuzi, diskuze usnesení tím bylo předloženo